Is Dots, Vicky Ford, Avzala Kana a Andrew Lewera do Národního parlamentu, tak parlament eh, bere na vědomí, že jejich křesla jsou eh, eh, tedy neobsazená od 9. června 2017 v souladu s jednacím řádem. Příslušné orgány Portugalské republiky mm,